budou dodržovat eh, tu legislativu, na které se dohodnou. A ve chvíli, kdy agentura, jako je Europol, která podléhá evropskému právu, nedodržuje evropské právo a myslí si, že nemusí dodržovat článek 4 dohody, poté to znamená, že něco nefunguje. Je potom nutné ptát se na to, jestli by takovéto dohody měly tady existovat v budoucnosti. A samozřejmě tímto se také spochybňuje důvěryhodnost eh, tohoto parlamentu a tohoto výboru, protože my jsme s touto dohodou souhlasili. Musíme se eh, zasazovat o to ve jménu našich občanů, aby když něco odsouhlasíme, aby se to poté také realizovalo tak, jak to bylo stanoveno v písemném textu. A to se nestalo, pokud je o tuto dohodu. Článek 4 jasně stanovuje, že žádosti musí přicházet co nejdříve. Vaše zpráva říká opačnou věc. Vy říkáte, že nebylo možné věci překontrolovat, protože jste neměli přístup k dokumentům. Je nutné, aby všechno bylo v písemné podobě, aby byly doručeny také odpovídající nutné dokumenty. Ale ve zprávě čteme, že Europol se dohodl ústně s Spojenými státy. Tady, tady nejde o poker. Eh, tady dochází k předávání eh, osobních údajů našich občanů eh, s legitimním účelem. Ale není možné, aby, abychom se snažili posilovat abychom se tady v legislativě snažili posilovat ochranu osobních údajů, ale poté se tato legislativa nedodržela potom to povede k tomu, že se ztratí důvěra našich občanů v nás a v naší legislativu. Já si myslím, že to je zcela špatný směr, který jsme se vydali. Já jsem si všimla, všimla z té zprávě, že se zde často objevuje slovo impossible, tedy nemožný. Já nevím, co je možné v tuto chvíli udělat, ale chtěl bych vědět, eh, jak eh, pan Wainwright jako šéf Europolu eh, něco takového zdůvodní, protože není možné, že se některé části dohody nedodržují. Členské státy, to se netýká tedy této zprávy o Europolu, ale některé členské státy dostatečně nechrání osobní údaje svých občanů. Poté, co jsme schválili dohodu SWIFT zde v parlamentu, já jsem se ptal uh, úřadu, které chrání osobní údaje v Německu, zda by mohli dát informace o tom, jaké, jaké vány USA v rámci dohody SWIFT. A po půl roce není možné tyto informace získat. Nejsou schopni mi dát informace eh, o tom, jaké informace jsou předávány. A nebyli schopni eh, mi říci, že Spojené státy nechtějí jenom moje osobní údaje, ale také eh, bankovní údaje. Eh, není zkrátka možné zjistit, co o mě USA vědí. Německé úřady pro ochranu osobních údajů nebyly schopné mi tyto informace podat a nebyly schopné mi říci, kdo tyto údaje o mě má. To znamená, po šesti měsících existence SWIFTu je situace taková, že všechno běží tak jako do posud. Současně ale zde neexistuje žádná základní ochrana osobních údajů, základních práv. Nic takového se v praxi nerealizuje. Já myslím, že jsme si to celé mohli ušetřit eh, ve chvíli, kdy to takto eh, funguje, protože, eh, se, protože nikdo nebere vážně to, co zde v parlamentu bylo schváleno. Všechny politické skupiny by se měly zamyslet nad tím, do jaké míry berou schválenou legislativu vážně. Já požaduji, aby pan Wright zdůvodnil, proč nerealizuje to, co je napsáno v článku 4. Dále si myslím, že nám velice pomůžou vaše doporučení na straně 6. A myslím si, že bychom se mohli zamyslet nad tím, že bychom zrušili tuto dohodu, protože se ukazuje, že ochranná opatření jsou naprosto ignorována, nikdo je nerealizuje. To jsme nechtěli, to jsme neočekávali od členských států a tak to není možné postupovat. Děkuji. Mr. Alvaro. No, let... Děkujeme panu Alvarovi. Nyní si vyslechneme koordina- koordinátory, nejdříve pan Busutil. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě připomínky. První se týká postupu a druhá se týká obsahu. Nejdříve začnu postupem. Stá se mi trochu zvláštní, že zde hovoříme o šetření, které bylo provedeno v listopadu, o zprávě, která byla přijata v prosinci. Je to zpráva nebo tiskové prohlášení, které se k nám ale dostává teprve v březnu. Může nám to někdo vysvětlit, proč jsme museli čekat tak dlouho, abychom dostali tyto informace? Dále, k obsahu. Jestli to správně chápu, závěrem společného kontrolního orgánu je, že nebyl schopen um, zhodnotit, zda objem údajů, eh, která byla, eh, které byly převedeny, eh, byl odpovídající a přiměřený. Mě to nepřekvapuje a říkám to proto, že během vyjednávání minulý rok, a kolegové si na to určitě pamatují, jsme vůbec nebyli spokojeni s tím, eh, že jedinou pojistkou bylo, že to bude kontrolovat Europol. A díky lidem, které eh, máte nyní před sebou, a to zahrnuje také EPP, jsme zajistili eh, další pojistku. A to, že ve Washingtonu na ministerstvu financí bude člověk, který bude dohlížet na to, že v každém momentě americké úřady Eh, nebo tento člověk bude tedy kontrolovat eh, tyto údaje odesílané do USA. Eh, Europol posílá data ve eh, velké skupině, to znamená, že přesně nevědí, co posílají. A tak my jsme chtěli, aby ve Washingtonu byl eh, dozorce, který eh, kdykoliv americké úřady něco chtějí získat, aby kontroloval, co tady získávají. A mě by zajímalo, jestli tento dozorce skutečně provádí svoji práci správným způsobem. Já nejsem překvapen. Eh, ta dohoda není uspokojivá, eh, pokud jde o Europol, ale já doufám, že tento eh, dozorce, tento dohlížející orgán provádí svoji práci správným způsobem. A na závěr bych chtěl říci, že jsme zavedli ještě další dvě pojistky. A první se týkala toho, že jsme nebyli spokojeni s převodem těch údajů ve eh, velkém objemu. Tento parlament eh, tlačil na to, aby se eh, v rámci programu pro sledování financování terorismu zabránilo převodu těchto údajů ve velkém množství. A mě by zajímalo, jaká je současná. Jsme do dohody zahrnuli ustanovení týkající se obecného přeskumu. Tento obecný přeskum by měl nám dát informace nejenom o e, úloze Europolu e, v aplikaci této dohody, ale také o širším kontextu. A já doufám, že dostaneme informace ze strany komise k tomuto tématu. Děkuji, Claude Moraes amplify my já za svou skupinu bych se chtěl vyjádřit k tomu, co bylo řečeno na začátku tohoto jednání. Moji kolegové se o tom zmínili podro, poměrně podrobně, ale já bych chtěl vyjádřit obavy naší skupiny. My jsme je zdůraznili, jak už pan Alvaro a další řekli, Ehm, máme tedy obavy, že ta zpráva eh, eh, eh, stanoví nebo konstatuje, že je velmi obtížné kontrolovat tyto přenosy dat, protože tato data se přenášejí hromadně. A pokud jde o e, americká bankovní data, která se přenášejí v rámci SWIFTu, tak ta podléhají nebo mají podléhat e, řádnému přeskumu. A toto tedy je zadání, které by mohlo platit a toto bychom chtěli vyjádřit za výbor a bylo to řečeno. A za svou skupinu mohu říci, že my jsme pořád požadovali, aby se specifikovalo, jak se brat, co, jak se nakládá s tím požadavkem Spojených států podle bodu 4.5 Europolu. Jak se, eh, ho, eh, jak se eh, hodnotí opodstatněnost poskytování dat o eh, financování terorismu, eh, tak jak se o tom hovoří ve zprávě. Abychom všechno toto Eh, udělali eh, v té zprávě, kterou jsme dostali a vysvětlení ministerstva rozhodně není dostačující. Eh, tak, jak pan Alvaro říkal, tak ústní dohody vytvářejí vlastně nemožnou situaci, protože se tedy jedná na základě nějaké důvěry a to není správný postup. A my bychom tedy žádali velmi důrazně, aby se abychom se na to soustředili v jakýchkoliv dodatečných dokumentech zasílaných Europolu. jak jsme od samého počátku objasňovali, eh, komise navrhla eh, věc, která je součástí určitého balíčku. A my podporujeme komisi v tom, aby pokračovala v tomto směru. Pokud jde o program TFTP, je nezbytné, abychom měli systém, který bude vycházet z legislativy Evropské unie pro zpracování a sledování údajů SWIFT. Ale každopádně vidíme, že to je velmi abstraktní, velmi obecné, máme problém věrohodnosti, nejsou vhodná řešení a potřebujeme konkrétní řešení, které by tu situaci eh, napravilo. Eh, děkuji. Pan Albrecht má slovo. Excuse me, excuse okay. me. Ne, promiňte. Já jsem se nepodíval na seznam paní Weber. Budu mluvit velmi stručně taky, nebudu zacházet do podrobností, které se týkají toho, jak nakonec byla ta dohoda v parlamentu schválena. Já jsem byla mezi těmi, kteří ji protlačovali, možná to tady byla moje chyba, ale moje otázka se velmi týká důvěry v Europol jako v Evropskou agenturu, kterou bych velmi chtěla podporovat. Ale nyní jsem opravdu taková zmatená, na kterou stranu bych se měla postavit, protože kdo vlastně je, eh, jakou, eh, je v předsednictví Europolu. Eh, kdo má mandát odpovídat? Já jsem předpokládala, že to je vaše rada a vy eh, nakonec nemáte přístup k něčemu. Takže Eh, tady máme člověka, který před pár týdny byl ve výboru. On se zmiňoval o tom, že američani v kanceláři a tak dále a tak dále. Hovořil o tom, jako kdyby byli všude. Ale nikdy se nezmínil o tom, že Europol poskytuje údaje na základě ústní domluvy, kterou mají. Takže si myslím, že z hlediska eh, poslanců Evropského parlamentu toto je velká chyba. Samozřejmě eh, chyba eh, byla, i že zpráva nebyla včas k dispozici a já bych tedy ráda požadovala, požadovala pána Breitbarta, aby nám řekl konkrétně, jak tento problém vyřeší. Děkuji a nyní tedy pan Albrecht. Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci říci, že souhlasím s tím, že by eh, samozřejmě bychom měli dostat odpovědi lepší, než jaké dal pan Breitbart. My jako parlament eh, také kontrolujeme Europol a také se toho vlastně týká tato diskuse. A za druhé, eh, pro nás zelené je zcela jasné, nebo bylo už jasné eh, v létě, že tato dohoda neodpovídá ani ústavním principům, ani základním právům, protože pokud se to týkalo hromadných údajů a přenos takových hromadných údajů, je přesně to, co jsme kritizovali už předtím, protože to není, není kontrolováno, eh, není možné, aby eh, se, použi, aby se použil nějaký opravný individuální prostředek a dále chybí informace, jak se ty údaje zpracovávají a tak dále. Takže podle mého názoru eh, tato dohoda neodpovídá ústavním principům eh, na členských států a samozřejmě z toho vyplývají určité důsledky. Je zcela jasné, že dochází k porušování eh, práva a Evropský soudní dvůr takovou e, dohodu nepřijme, protože ona opravdu neodpovídá. A moje otázka je, jaký bude závěr Eh, to je otázka na radu. A nakonec eh, my už jsme o tom hovořili, protože není to problém, není problém není na straně Spojených států. My totiž jsme přijali tuto dohodu i jako parlament. My jsme ji přijali tady v parlamentu, ale je to špatně, protože neodpovídá vůbec našim principům. Děkuji. Pan Kirchhoff. Eh, Pane předsedo, máte plnou pravdu, když eh, se zmiňujete o tom, že máme hovořit stručně, ale trochu mě to překvapuje, protože máme hodně toho na srdci, co chceme eh, říci. Já se chci také, také jsem byl přítomen schvalování této dohody a spousta členů zde, poslanců útočí na Spojené státy. Hovoří se o tom, že eh, to mají v rukou američané, ale mám pocit, že tady míříme na špatný cíl, protože celá tato situace se vlastně týká klíčového nástroje botě proti terorismu. A já patřím mezi nejsilnější advokáty tohoto boje a chci říci, že musíme mít eh, velkou důkladnou pojistku pro ochranu dat o našich eh, občanech a jsem přesvědčen o tom, že všechno už eh, bylo eh, řečeno. Ale to, co řekka, řekneme, cokoliv řekneme dnes odpoledne, tak bude velmi vágní eh, proto, aby to bylo relevantní nebo efektivní pro práci Europolu. A pane předsedo, není to poprvé, kdy jsme v situaci, kdy se to netýká jenom Spojených států, ale eh, nebo institucí eh, na jiném konci světa. Ale naše vlastní instituce z té Evropě nám neposkytují informace, které nejenom potřebujeme, ale na které máme právo. A pane předsedo, eh, na trvám eh, nebo vyžaduji, abychom se tomu věnovali a abychom ty dohody, abychom dostali stop, e, ujištění, že se ta dohoda bude stoprocentně e, používat a abychom dostali záruky od příslušných zástupců. Děkuji. Pan Tavares má slovo. Děkuji. Pelo, pelo seu relato. Eu creio que, em primeiro lugar, eh, Děkuji především paní Krus za její zprávu Především si myslím, že musíme zaručit, aby tento parlament měl právo konzultovat celou zprávu, ale i tu část zprávy, která je tajná. To je velice důležité, aby parlament měl možnost zkontrolovat, jak probíhá realizace kontroly SWIFT a proto potřebujeme mít přístup k této části zprávy. To je úplně jasné, pokud jde o přístup k dokumentům. Bohužel v tomto Eh, boji jsme zatím nedospěli k tomu, abychom se dostali k té kompletní zprávě. To tež platí také pro toho hlavního inspektora, kterého máme ve Washingtonu. Ten musí mít přístup k těmto údajům. Především proto, protože parlament to potřebuje. Je třeba, aby se nedostal do potíží a nikdy ze strany komise nebyl vznesen argument, který by zdůvodňoval, proč je on tím zástupcem. Já si myslím, že můžeme také jednat za zavřenými dveřmi klidně, můžeme se potom ptát, jak ty věci ve Washingtonu probíhají, ale zpráva, kterou teď máme, to je pouze zpráva o tom, jak probíhají ty věci na naší straně Atlantského oceánu. A já si myslím, že teď musíme být opravdu velice opatrní, pokud jde o nové smlouvy v této oblasti. My tady hovoříme o údajích, které jsou citlivé, jde tady také o jiné záležitosti, jde tady o důvěru a je třeba, aby parlament měl důvěru a aby tady byla i důvěra, že v to, že, tento, eh, že tato dohoda o SWIFTu byla byla dobře vyjednána. A proto prosím své kolegy, abychom byli opravdu velice opatrní při budoucím jednání. Já si myslím, že by to bylo špatné znamení pro realizaci eh, té smlouvy SWIFT, kdybychom se museli dostat až před soud, ať už by to byl Evropský soudní dvůr a nebo soudní dvůr členských států. Tolik tedy k tomu, co tady říkala paní Krus. Ještě jeden bod, který je opravdu velice velice znepokojivý. Bylo tady osm žádostí v průběhu velice krátkého časového období, několik měsíců, a to znamená, že je tady dostatek důvodů pro to, že aby se parlament vyslovoval vždy proti takovému to masovému přenosu dat. Nikdy nebylo jasně vysvětleno, proč by to mělo být takto nutné ze strany Ameriky a proto je to tedy opravdu velice znepokojící. Jedná se tady i o určité geografické geografické oblasti, o určité lhůty, o určité regiony, o určité členské státy. Možná Dokonce tady bude eh, přístup k SEPA datům. To je podle mého názoru velký nedostatek eh, důvěry a spolehlivosti a já si myslím, že něco takového by se mělo dostat alespoň před ústavní soudy členských států. Další novinka, která zbuzuje znepokojení, to je ta ústní informace. To tedy znamená, že tady vůbec není vůbec žádný přístup k těm dokumentům a to je nepřijatelné. Nepřijatelné je vůbec zakotvit v protokolu, že něco takového bylo dohodnuto. Samozřejmě jedná se tady o bezpečnostní tematiku, což znamená ale, že by přece neměli mít možnost eh, tito zpravodajové skrývat tyto zprávy před vlastními občany. Tam se tedy realizuje něco opravdu špatně. Já si myslím, že je velice důležité, aby se sem dostavil ředitel Europolu. Já bych podpořil to, co tady řekli už někteří kolegové. Máme tady alespoň tři takové základní body, to, co jsme dneska prožili. Za prvé, Američané, americké orgány nemají vůbec žádný důvod, nepředložili žádné zdůvodnění. Celá dokumentace byla utajována. To je tedy ještě další podmínka a celková instance kontrolní na to nebyla zvyklá na něco takového. A dalším bodem je, že žádosti, které se vztahovaly na přenos dat, nebyly kvantifikovány, ať už to byly tisíce nebo desetitisíce žádostí a dat. Tento stálý tým Europol by měl mít přece přístup k těmto žádostem. Pan Wainwright už několikrát projednával americké žádosti a řekl, nebo lépe řečeno nikdy nám neřekl, že by do tohoto eh, postupu byly zahrnuty společné týmy. Děkuji. Děkuji, eh, pan Bronson, a prosím, buďte, hovořte eh, velmi stručně. Já vím, že úřad měl možnost prověřit jenom posledních šest měsíců a podle zprávy během tohoto období existovaly čtyři žádosti, ale byly odhaleny některé špatné praktiky na straně USA a také ještě hůře tendence Europolu spolupracovat v těchto tendencích. To, co se zde popisuje jako abstraktní charakter požadavků, eh, počítám, že znamená hromadné požadavky. A to znemožnilo kontrolnímu orgánu, aby ověřil, zda ty požadavky, ty žádosti byly opodstatněné. Ale tyto žádosti měly být odmítnuty do té doby, než bylo zjištěno, že jsou opodstatněné. Komunikace mezi USA a Europolem probíhala také částečně ústně a to znamenalo, že kontrolní orgán nemohl kontrolovat výměnu názorů a informací. Ačkoliv je v dohodě stanoveno, že to musí probíhat písemně. Já se domnívám, že e, Europol zde hraje roli určitého sluhy Spojených států. Jsem velice rád, že společný kontrolní orgán odhalil tyto nesrovnalosti, aby se s nimi mohlo něco udělat. Z dlouhodobého hlediska mám obavy, e, že ačkoliv je sledování financování terorismu důležité, Existuje zde nebezpečí, že slovo terorismus je určitým spouštěcím mechanismem, který eh, přiměje lidi k tomu, že přestanou eh, myslet a že zkrátka eh, budou předávat údaje, které jejichž předání nebude opodstatněné a které budou pak využity pro jiné účely. Děkuji. Než zahájíme druhé kolo otázek, myslím, že by bylo správné, abychom si vyslechli reakce ze strany paní Krusové protože zde zazněla celá řada kritických bodů. Myslím, že zde zazněla mnohá kritika. Zdá se, že celkový, eh, celková atmosféra zde ve výboru je nespokojenost. Nespokojenost s tím, jak Europol eh, prováděl funkce, které mu eh, byly přišknuty dohodou. Eh, těšíme se na eh, zprávu ze strany komise zítra. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegům za tyto otázky. Nejprve tedy k těm údajům. Inspekce proběhla v listopadu. Tým, který vedl inspekci, diskutoval především o této zprávě ještě před plenárním zasedáním a potom v prosinci. My jsme měli tři měsíce schůze, diskutovalo se v prosinci, v lednu bylo mimořádné zasedání ke schvalování této zprávě. Pak jsme museli eh, podat reporting Europolu a dát Europolu určitou lhůtu na reagování. Europol eh, reagoval koncem února a my jsme to schvalovali k začátkem března, takže to znamená, že tady vůbec nebylo žádné eh, časové prodlení. To jsem chtěla ještě jednou vyjasnit. Dále. Byla tady položena otázka, zda můžeme Europolu důvěřovat. Já nechci být nespravedlivá během těch 13 let, v nichž tedy probíhaly kontroly a co existuje společná kontrolní instituce, tak mi to mohou také potvrdit všechny členské státy, že Europol byla vlastně takovou si policejní institucí, která měla nejlepší úroveň na ochranu údajů. Všechny předpisy byly dodržovány, konaly se roční inspekce, systémy byly kontrolovány, probíhalo follow-up, aby bylo opravdu přeskoumáno, zda jsou jsou realizována veškerá doporučení. Europol se opravdu snažil dodržovat pravidla ochrany údajů. Pokud jde o tu eh, dohodu, a to chci připomenout, že Evropský parlament ve své zprávě se vyjádřil tak, že se jedná o zvláštní úlohu Europolu, který je určitou bezpečnostní institucí a pro legalita a legitimita těch žádostí musí být prověřována. Všechno to tedy podléhalo skupině pro ochranu údajů. My jsme opakovaně říkali, že potřebujeme justiční orgán, který bude tuto funkci vykonávat místo Europolu. Tady dochází k určitému překrývání úloh Europolu. Europol je vlastně odkázán na to, aby rozesílal a přijímal data ve své vlastní kompetenci. Tady Europol hraje určitou konfúzní úlohu. Tak to bych to označil naznačila. Europol se tedy pokouší eh, ten chaos do určité míry ukočírovat a přežít. Ve zprávě se také hovořilo o nadřazené instituci pro ochranu dat. Naše kontrolní orgány se zabývají ochranou údajů a tady platí, že toto je legální, to je typicky eh, právnická otázka. Tady bychom tedy potřebovali justiční orgán, který by tuto kontrolu vykonával. My jsme už také řekli, že tady uběhla určitá doba od implementace té dohody v srpnu až do toho setkání a e, na žádost, o té první žádosti. Takže ta doba byla velice krátká. Europol musí reagovat, protože se to takto vyžaduje od něho. My jsme se také Europolu tázali. Zda e, tady jsou nějaké nějaká výkladová pravidla, protože některé předpisy jsou všechno jiné, jenom to nemůžeme snadno interpretovat. Bylo řečeno ne, ani komise, ani Europol nemohou eh, vydat eh, právně závazný výklad. A já si myslím, že to byl vlastně úkol pro nás, pro všechny. A jak bychom tedy tu dohodu TFTP mohli interpretovat? K té otázce, zda můžeme Europolu důvěřovat. Já nevím. Já tedy eh, vím, že Europol eh, ví, že jsem dneska tady u vás. Eh, včera jsem dostala dopis, který se týkal doporučení. Europol tedy nic tedy nezapřel, nepopíral. V té odpovědi, kterou nám ředitel dal, nás ujistil, že už byla provedena opatření aby byla naše doporučení realizována. Mimo jiné nám také řekla, a to považuji za velice důležité, že z těch osmi žádostí pět žádostí byly žádosti o dodatečné informace. Kromě toho to znamená, že tyto informace musí být předány v písemné formě. To je tedy fundamentální otázka pro nás, pro všechny, abychom to mohli vůbec kontrolovat. Abychom mohli zkontrolovat, zda je tady přiměřenost a legalita, pokud jde o tyto žádosti. Eh, tyto dokumenty byly, nesmí být klasifikovány, jakožto veřejné, to může být tady eh, předáno také parlamentu. Samozřejmě se musím nejprve zeptat, ale nevím, proč by neměla být ta odpověď eh, zprostředkována dále parlamentu, abyste také pochopili, jaká opatření Europol učinil, aby, byly všechna, aby byla všechna doporučení realizována k otázce, jaké transakce nebo kolik těchto transakcí proběhlo. Já si myslím, že to byly určitě miliony, ale to je jenom odhad. Děkuji. You want to add a point? Do... tomu něco přidat? Prosím. Yeah, op 11 november, toen we Europol waren, um... Ano, srdečně děkuji. Když jsme 11. listopadu hovořili s Europolem, tak eh, jsme se podívali na celý ten postup, jaké postupy používá Europol. To samozřejmě muselo proběhnout velice rychle. Eh, všechno muselo být zřízeno vlastně mezi polovinou července a srpnem, kdy vlastně ta dohoda vstupovala v platnost. To byla velmi krátká doba, ale já si myslím, že jsou tady ještě další dva velké problémy. Nejprve, o tom se už také hovořilo, Jedne tedy o tu informaci, která se týkala Spojených států, že to tedy byla zpráva, která nemohla být prověřena. Ani Europol nemohl eh, tyto doklady kontrolovat. To je opravdu velice podstatný bod. Ani ten náš inspektor ochrany údajů to nemohl prověřit. Také eh, bychom rádi zahrnuli tohoto inspektora na ochranu dat do této činnosti, ale my máme dojem, že se mu opravdu nenaslouchá. Také ředitel Europolu pravděpodobně ho nebere příliš vážně. To vede interně k určitým potížím, pokud jde o kontrolní úlohu tohoto orgánu. A někteří z vás tady už zmiňovali, že mají dojem, že Europol skutečně neví, jaká data eh, byla posílána Spojeným státům. Takže Europol dostává žádosti o informace z určitých regionů. Ale Europol sám nemůže tato data vidět. Europol dává zelenou eh, tomu SWIFTu. Děkuji. A pan Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že ty nejvýznamnější příspěvky už zazněly a dovolte mi, abych se ještě vyjádřil takto. Ano, je pravda, že máme hodnocení, která je, které je součástí celého toho hodnocení dohody TFTP a jsem přesvědčen, že dostaneme další informace, abychom měli eh, celkový obrázek. Tohle to je jenom částečná, eh, částečné hodnocení a je těžké soudit podle jenom jednoho požadavku nebo jedné stížnosti. A Chtěl bych říci něco, na, e, e, čím bych se zastal naší předsedkyně. Velmi obtížné je e, nějakým způsobem se postavit proti požadavku a Eh, jednat na základě eh, ústavních práv. Já neříkám, že Europol se nesnaží maximálně, aby toto řešil na základě a v souladu s dohodou, ale fakt je, že pro Europol je velmi obtížné, obtížné tu práci dělat a zařídit, aby tu práci Eh, nebo aby toto eh, jednotlivé policejní sbory dělali. My dost dobře nemůžeme zasáhnout do tohoto. Ještě několik členů, kteří chtějí se vyjádřit a protože dnes odpoledne na schůzi máme ještě další body, tak eh, vás chci požádat, abychom v této druhém kole, v tomto druhém kole hovořili každý dvě minuty a začínáme. Pan Koelio, máte dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že mám pocit, že jsem měl pravdu, když jsem se vyjádřil eh, v tomto parlamentu proti tomu, abychom tyto kompetence dali Europolu. A já jsem hlasoval na plenárním zasedání našeho parlamentu proti a e, vidím, že e, zpráva, kterou jsme právě vyslechli, je velmi znepokojivá. V první řadě proto, že ty dokumenty e, byly klasifikovány nebo utajeny týden před hodnocením společným kontrolním orgánem je, věřím, že tomu, co říkala paní Krus, že byla řada problémů a že byly vyřešeny, já tomu věřím. A taky možná eh, by se, bychom se měli zeptat ředitele eh, Europolu, zda se společný kontrolní orgán nějakým způsobem postavil americkým požadavkům. Odpověď, když jsem se ptal, byla, že ano, ale já tomu nevěřím, protože, jak říkal pan Tavares, parlament má mít přístup ke klasifikovaným dokumentům, protože za těchto podmínek není možné o té zprávě hlasovat. A dále je velmi znepokojivá, znepokojivé také ospravedlňování té zákonnosti toho, že byly dány požadavky eh, na poskytnutí údajů pouze ústně, takže se to nedá, o, nedá ověřit, zda to bylo oprávněné. A znepokojivé také je to, co říkala paní Krus, že ty údaje se nedávají do Spojených států, protože pokud tomu tak je, tak je to zcela jasné porušení eh, legislativy. A mám tady otázku na paní Krus. Domníváte se, že eh, byly eh, určité pokusy omezit eh, vaše funkce. Ano, děkuji, pane Amlikis, dvě minuty. Ano, pane předsedo, je velmi jasné, pan Lambridinis, je velmi jasné, když jsme si vyslechli tu zprávu, že Europol na neštěstí eh, porušil to, co má plnit podle článku 4 smlouvy. Je zcela jasné, že eh, požaduje že Spojené státy eh, požadují u určité věci, ale je na Europolu, aby to posoudil když Europol posoudil, že tyto žádosti byly velmi vágní a přitom eh, tomu eh, dal zelenou, tak znamená, že něco je v nepořádku, protože Europol je někomu odpovědný a máme otázku. Je Europol tedy správný orgán, který má eh, hodnotit tyto eh, žádosti? Já si to nakonec nemyslím, protože jsou lidé, kteří eh, tlačí. Nevím, zda to byla komise, byli lidé, kteří na to tlačili. Ale fakt je, že je to trochu směšné, když hovoříme o organizaci, která má mít výhody z určitých údajů a ta má posuzovat zároveň. A teď podívejme se na to jinak. A nepleťme dvě věci. Na jedné straně máme Europol, který se má Eh, od začátku eh, účastnit posuzování toho, zda se eh, údaje mají poskytnout. Ale to je jeho práce. Ale lidi na ministerstvu ve Spojených státech dělali něco jiného. Oni ty, ty údaje získávali jinak, ne, vlastně neoprávněně a nelegálně. Takže oni eh, dělají eh, to, co dělají a to, co dělá Europol, je jiná věc a je to jeho odpovědnost, anebo nese si za to odpovědnost sám. Vaše doporučení bylo velmi široké a už končím. Eh, ve všech sděleních i daných Europolu je něco, co by, na co by měl reagovat někdo přímo z Europolu. Já předpokládám, že když tam, i když tam někdo na Europol volal ze Spojených států a ústně a chtěl nějaké klasifikované údaje, tak to prostě někdo eh, zapsal nebo poznamenal. Ale my teď slyšíme, že nic nebylo o tom písemně zaznamenáno. A takovým vodítkem jak říkala paní eh, Krus, tedy je toto. Takže děkuji vám, paní Intervelt, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla, ne, eh, vám, bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří vypracovali tuto zprávu. A já se domnívám, a já se domnívám, že eh, je dobré, že tuto zprávu míme. máme, to je eh, pozitivní. Já si myslím, že pan Van Wright ehm, škodí sám sobě, když nepřichází do Evropského parlamentu ve chvíli, kdy ho kritizujeme. Hodně zde zaznělo o kritice celého postupu. Já mám celou řadu specifických dotazů. Za prvé, Měli jste nějaká podezření, že v nějaké chvíli eh, by docházelo eh, kromě přenosu a podle tého, té, této dohody eh, také k přenosu bilaterálnímu mezi USA a Evropskou unii nebo některými členskými státy. Za druhé, máme nějaké informace o žádostech Europolu v rámci svých kompetencí eh, na USA, aby získal informace v rámci TFTP. Eh, jinými slovy, eh, informace pro účely vyšetřování v Evropě. Další věc, já nejsem expert, ale je mi jedna věc nejasná. A pokud žádosti přichází pravidelně každý měsíc, periodicky, znamená to, že zkrátka nejsou eh, eh, specifické, anebo eh, to znamená, že teroristé vždy plánují své akce na začátku měsíce. Když je tady ta pravidelnost, zdá se, že se nejedná o žádost o informace kvůli nějakému konkrétnímu případu. A kolegové, myslím si, že jsme, bychom se z toho mohli naučit dvě věci a mám jedno doporučení. Za prvé, Eh, my důvěřujeme ostatním institucím, dali jsme jim svoji důvěru, eh, i když s určitými pochybnostmi. A já myslím, že eh, celá řada z nás se domnívá, že tato důvěra byla zklamána. Myslím si, že to je něco, na co by ostatní evropské instituce měly myslet, než budou chtít souhlas Evropského parlamentu. A za druhé, další závěr je, že potřebujeme návrh ze strany Evropské komise, pokud jde o čerpání dat na evropské půdě. Potřebujeme to naléhavě. A poslední věc. Mě překvapil návrh, který připravoval americký kongresmen, který se týkal vysokých sankcí pro lidi, kteří zneužívají osobní údaje a já si myslím, že něco takového bychom měli v EU zavést, především pro Europol. Děkuji. A paní Ernst, máte slovo na dvě minuty. Ja, wir sind also mitten Dostali jsme se v podstatě k té černé skřínce a k tomu, co se tady říká. Přesně máme tady ty obavy. Uh, předem, jsme je vyslovovali, vzpomínáme si určitě na to všichni, že jsme to několikrát opakovali, ty naše výhrady. Já můžu jenom zdůraznit a podpořit to, co řekla paní Krus o postavení Europolu a o jeho no, konfuzní úloze a o potřebnosti mít justiční orgán. Chci položit dvě konkrétní otázky. Za prvé, Europol má přece tým na ochranu údajů, to všichni víme. A pokud přicházejí tedy žádné žádosti, tak jsou prověřovány tyto žádosti ze Spojených států. Ale co nám nebylo řečeno, zda tedy tyto týmy se vyjadřují pro anebo proti tyto, těmto žádostem. Co z toho konkrétně vyplývá? A nikdy nám na to neodpověděli. My jsme zatím ještě neslyšeli odpověď. Můžete nám to speciálně říci? Bylo řečeno, že tady bylo osm žádostí a pět z nich byly ještě dodatečné informace. A můžete nám říct si něco o těch třech zbývajících žádostech? Děkuji. Paní, paní a přes, přes, paní Argentiny, přeskočil jsem vás, promiňte. Ik heb nu iedereen hele kritische vragen horen stellen over euro. Vážení kolegové, eh, mnoho kolegů zde kladlo kritické otázky týkající se Europolu a zda je schopen plnit tu dohodu. Myslím si, že ty otázky jsou legitimní, ale sami se musíme taky zeptat. V létě tento parlament Eh, dosáhl dohody bez podpory zelených a týkalo se o posílání více údajů o bankovních účtech z Evropy do Spojených států a lidi ve Washingtonu to sledovali a věděli že jsme, že eh, Europol nebude schopný kontrolovat obsah těchto hromadných údajů posílaných do Spojených států. A tehdy jsme eh, s si ji neuvědomili nebo jsme nemysleli na to, jak by se to mělo eh, ověřovat, zda by to měly být písemné požadavky nebo eh, eh, ústní, nebo tak. V podstatě jsme přijali ústní požadavky a my teď říkáme, že se že je otázka, zda Europol splnil nebo se řídil článkem 4 dohody, Možná bychom se měli podívat na celé téma hromadných dat eh, týkajících se bankovních údajů, které se posílají do Spojených států. Myslím si, že problém je i na naší straně a měli bychom se na to zaměřit. Děkuji. Další, prosím. Bylo tady řečeno mnoho kritických připomínek a proto se omezím jenom na několik otázek, které si musíme ve vlastní diskuzi vyjasnit. Podle toho, Eh, jaké jsou ty informace, ty jsou rozdílné, musíme si je také znovu vyjasnit. Zpracovává SWIFT SEPA údaje, zpracovává SWIFT vůbec údaje o jednotlivých občanech a jestliže ano, tak v jakém objemu? Jsou to miliony dat a skutečně o milionech občanů, anebo jsou to miliony údajů o nějaké skupině velkých podnikatelů, koncernů a podobně. Tyto relace musíme vyjasnit, eh, protože informace se v tomto smyslu liší. SWIFT se nemůže podívat do jednotlivých kategorií dat, to zůstává Europolu. Samozřejmě je také důležité, aby Spojené státy měly možnost podat skutečnou otázku tak, jak je formulována také ve smlouvě a Europol musí velmi pečlivě prověřit, zda je tato otázka oprávněná. Proč? Europol nemůže jenom sám cíleně přenášet data, ale tyto eh, poznatky, ty jsou velice důležité pro inspektory v, i ve finančním úřadě v Americe. Zda se může k těmto datům dostat, na jaká konkrétní data se může podívat. To znamená také, že je to velmi všeobecně řečeno řečeno. Já si myslím, že je to také velice důležitý bod. K tomu přistupuje otázka, která je velice citlivá. Jaká kvalifikace, jaká bude tedy kvalifikace toho konečného inspektora nebo kontrolora? To znamená, očekáváme, že to bude nějaký expert v oblasti vyšetřování nebo údajů. Co se tedy provede eh, v tom smyslu, aby byly tyto údaje řádně přeskoumány? Paní Lutford, a předtím, než si vyslechneme odpovědi. Děkuji, pane předsedo. Doufám, že jsem poslední, ale že nebudu považovaná za nedůležitou. Já myslím, že bylo správné, že jsme schválili dohodu s ohledem na ty záruky, ale byli jsme podvedeni. Myslím, že to není jemná formulace. Pan Lambrinidis hovořil o konfliktu zájmu Europolu. A já myslím, že jsem na to eh, poukázala, když jsme o tom hovořili minulý rok. Eh, říkala jsem, že je to jako když by se liška měla starat o eh, kuřata. Je nesmysl, aby Europol se snažil o ochranu osobních údajů. Nicméně, přesto je tato zpráva šokující. a my si zde dáváme sami ránu pod pás, protože e, tu ztracenou důvěru budeme v budoucnosti jenom těžko získávat zpět. A myslím si, že potřebujeme mít systém e, sdílení údajů, abychom bojovali proti terorismu. Nicméně e, bude těžké přesvědčit občany o tom, že záruky jsou spolehlivé. Mě by zajímalo, jaký je postoj pana Van Wrighta po této zprávě. Zajímalo by mě, jestli na to dostaneme odpověď je zde eh, tato tajná příloha týkající se postupu. Eh, Europol eh, klasifikuje jako tajné dokumenty týkající se provádění článku 4 dohody. Jak je možné něco takového akceptovat? Já doufám, že tuto otázku tajnosti dokumentu budeme dále vyšetřovat a zabývat se ní. Je to velké zklamání, protože nevím, kam se budeme moci dále ubírat, pokud jde o další dohody týkající se výměny údajů. Já bych chtěla důvěřovat lidem v komisi, v radě, ehm, americkému ministerstvu financí, ale je jasné, že nás tady dostávají do velice problematické pozice. Děkuji, nyní se dostáváme na závěr diskuze. Vyslechneme si paní Krus Jsem si jistý, že eh, ředitel Europolu pan Van Wright eh, se dozví, že parlament je silně nespokojen a, a má nepříjemné pocity, pokud jde o tuto zprávu. A doufejme, že budeme mít další příležitost hovořit o této diskusi. A Zítra přijde komisařka Malmströmová, takže eh, budeme mít možnost s ní hovořit. Eh, technická připomínka paní Intveld? Ano, stručně. Myslím si, že bychom eh, měli znovu pozvat pana Venvrajta, aby přišel před tento výbor, protože myslím si, že jsou některé otázky, na které může odpovědět jenom on. Pokud teda s tím ostatní souhlasí, tak pozveme pana Venvrajta co nejdříve. Takže paní Krus, několik slov na závěr. Děkuji, pane předsedo, k těm otázkám, které byly položeny. Zda Tedy víme, že existují ještě další bilaterální dohody mezi členskými státy a spojenými státy o finančních transakcích. Jsou tady určité bilaterální dohody mezi spojenými státy a členskými státy, které se týkají přenosu údajů, které se týkají boje proti terorismu. Především to platí o data profiling a Eh, o dohodě, která se zabývá bojem proti terorismu, kterou už některé členské státy podepsaly. Eh, orgány na ochranu údajů některé členské státy už na to upozornili, že tady tedy byla vyjednána nebo by měla být vyjednána Evropská dohoda. Dále. Zda tady byly žádosti ze strany Europolu podle článku 10. Ano, byly, naše instituce to prověřila. Tým vyšetřovatelů mimochodem také dostal mandát k tomuto přeskumu. Zda tedy články 9 a 10 eh, jsou opravdu dodržovány v souladu s dohodou. To znamená, že tady se jedná o žádost Evropské unie v rámci TFTP to také rozešleme, eh, pokud jde tedy o tu veřejnou část té zprávy. K otázce inspektora ochrany údajů. Europol měl 48 hodin čas na registraci těch žádostí. Inspektor o ochrany údajů byl vyzván, aby se vyjádřil. My víme, že jeho stanovisko není vždy dodržováno a také není vždy závazné. Když mi ředitel Europolu dal odpověď s ohledem na naše doporučení, informoval nás o tom, že by chtěl vytvořit mechanismus, kdyby tedy stanovisko inspektora ochrany údajů bylo zaznamenáno v písemné formě a přiloženo k veškeré dokumentaci tak, jestliže tedy ty instance to budou chtít znovu zkontrolovat, aby tuto možnost měli. Já si myslím, že více otázek tady nebylo položeno. Je mi líto, pokud jsem na nějakou zapomněla. Chtěla bych říct si ještě jednu věc k fungování, nebo lépe řečeno k té funkci, kterou by měl získat Evropský parlament, aby měl možnost provádět kontrolní eh, činnost. Jedná se tedy o kontrolní kompetence Europolu. K tomu existuje sdělení, že bylo založeno eh, fórum s účastí Evropského parlamentu a národních parlamentů kde se vedou porady o všem, co je nutné a co je možné při znalosti všech těch znalostí o tom, jak Europol eh, funguje tento orgán se stává ze zástupců všech členských států, to znamená, že tady je zaručeno spojení s národními parlamenty, což také umožňuje navazovat kontakty s národními parlamenty a zohledňujete také v tomto smyslu to meziparlamentní fórum. Děkuji. E, pane Ramírezi, je to faktická poznámka velmi stručně. A děkuji ještě jednou e, paní Eh, Krus, já nemám problém s tím, co jste říkala, ale vy zase jste říkala, že nám můžete dát eh, informace o tom, co jste zjistili, eh, pokud jde o tom, že Europol splňuje nebo ustanovení článku 10. Ale o to vlastně nejde. Když jsem váš šéf přišel, tak poskytnul všechny informace, které znal a které, zna, které byly známy námi společnému kontrolnímu eh, orgánu. A teď máme další dokument, který mm, mm, si můžeme přečíst a budou určitě další dokumenty v budoucnu. A pokud jde o TFTP, žádám, abychom dostali eh, všechno eh, spojené v jeden dokument, vypracovaný z toho jeden dokument, abychom věděli, o co jde. Vím, že je to pravidlo 48 hodin. Eh, je dohoda TFTP, nevím, kolik tam to je, zda to je 48 hodin. Eh, ne, tam se říká co nejdříve bez prodlení. 48 hodin má smysl, když jednáme, když jde o něco velmi urgentního. Ale eh, pokud vím, tak tady nejde o věci, které by byly velmi urgentní. A eh, jde o ochranu osobní údajů a údaje, které vyžaduje eh, vyžadují eh, úřady Spojených států a když Europol hovoří o pravidlu 48 hodin, tak to hovoří samo o sobě, jak eh, dělá svou práci. Ano, tato připomínka byla vzata v úvahu. Poznamenali jsme si nejenom ty obavy, ale zároveň ty problémy, které eh, se objevily tady eh, vůči eh, Evropskému parlamentu a výboru LIBE, pokud jde o kontrolu realizace dohody týkající se TFTP. Takže pozveme ředitele eh, Europolu, eh, pana Vindrajta, a budeme o tom eh, také diskutovat zítra na předsednictvu s Cecílií Manstrom. Děkuji našim hostům za to, že sem přišli a uděláme kratičkou přestávku, než budeme pokračovat. <laughs>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 Když dovolíte. Budeme pokračovat s dalším bodem, který máme na pořadu jednání. To je taky důležitý bod, protože je to tedy číslo 6, Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech. A naším úkolem je Eh, zabývat se druhou výměnou názoru, názorů eh, s eh, Evropskou agenturou pro základní práva. Je to velmi zajímavé téma. Pan Rulo Melo je zpravodajem k navrhované směrnici, která se týká Evropského vyšetřovacího příkazu v trestních věcech, který vznikl jako iniciativa sedmi členských států a je to iniciativa, která se týká vzájemného uznávání eh, všech eh, úkonů vyšetřování. V prosinci jsme měli úvodní eh, rozpravu když belgický ministr Deklerk tento návrh představil. Potom Mm, byla skladna spousta otázek, která se týkala nedostatečného hodnocení dopadů eh, v včetně těch toho, který, který měla dělat komise, to byla, no, vyjádřila to komise ve svém stanovisku, stejně tak pan Alvaro, podpořilo to eh, Libe a předseda parlamentu žádal o stanovisko agenturu pro základní práva. A máme eh, z, jde zástupce eh, agentury pro, zák, pro zák, eh, základní práva pana Jonase Grimhedena, který nám předloží eh, stanovisko a odpoví na vaše otázky, ale nejprve dám slovo našemu zpravodaji panu Melo. Bylo mi řečeno, že napřed vystoupí zpravodaj, čili napřed pan Melo a potom zástupce agentury pro základní práva. Děkuji, pane předsedo. Můžu začít tím, že řeknu, nebudu mluvit, budu mluvit portugalsky, pokud vám to nebude vadit. Pane předsedo, tedy my stále ještě nemáme oficiální stanovisko, pokud jde o tento návrh zprávy. A nyní začínáme dostávat eh, důležitá, eh, důležité údaje, které se týkají návrhu směrnice. Je to záležitost, která je velmi složitá a vyžaduje důkladné úvahy. A pokud jde o tyto úvahy týkající se agentury pro základní lidská práva, tak eh, nechci příliš předbíhat to, co nám řekne agentura a nechci dělat žádný závěr, protože by to bylo trochu nudné. Takže eh, eh, nechám na agentuře, aby nás informovala o tomto stanovisku. Chtěl bych ale zdůraznit, že včera Evropská komise předložila dokument, který podepsala paní Vivian Redding a který potvrzuje předběžnou zprávu, která byla předložena v září, čili měli jsme provizorní dokument, který teď se stal definitivním a Závěrem chci říci, že bych raději si napřed poslechl stanovisko agentury. Paní komisařka říkala, že agentura předloží eh, právě dnes své údaje. Komise se domnívá, obecně řečeno, že je třeba podpořit nástroj, který eh, bude eh, zahrnovat vzájemné uznávání vyšetřovacích úkonů a že je třeba eh, dbát na to, aby ten evropský vyšetřovací příkaz nezahrnoval policejní úkony a Evropská agentura eh, kritizuje, že se nevždy eh, zachovávají lidská práva a také se říká, že je třeba tam zahrnout odkaz na ochranu lidských Eh, ochranu osobních údajů. Eh, jinými slovy, že je třeba o tom hovořit konkrétněji. A pane předsedo, každopádně chci říci, že jde o velmi citlivé téma. Nenutně bude konsensus. A chci dnes říci, že se chci sejít se s něk- se stínovými zpravodaji už příští týden, abychom o tomto jednali. A teď totiž budeme mít v ruce dokument, který jsme dříve ne k dispozici neměli. A kromě toho, že budeme hovořit o takových těch základních věcech, musím ocenit to, že agentura postupuje mm, řádně ku předu a můžeme požadovat, aby nám kromě takové té běžné doktríny vysvětlila, jak může e, toto na evropské úrovni být v konfliktu se základními lidskými právy v rámci jednotlivých právních řádů a v rámci uplatňování lidských práv v jednotlivých zemích. A na závěr, pane předsedo, chci říci, že příští týden chci na tomto tématu pracovat a předložit eh, k tomu eh, nějaké závěry. Samozřejmě záleží na tom, jak to všechno půjde a každopádně je to pozitivní. A nyní pan Grimeden má slovo. Thank you very much and, and... Mnohokrát děkuji. Zdravím z Vídně. Chtěl bych stručně shrnout to, co říkáme ve svém stanovisku a poté vám budu k dispozici, pokud je o otázky. Na začátku bych chtěl poukázat na to, že je potřeba mít přeshraniční nástroj, tak aby eh, byla zajištěna základní práva, přístup k justici a tak dále eh, ve stále více integrované EU. Existují zde eh, nesrovnalosti mezi eh, jednotlivými procesy v členských státech, eh, takže zde existuje riziko narušování základních práv. To je evidentní. Parlament nás požádal, abychom vypracovali stanovisko. V lednu jsme dostali žádost a 14. února jsme předložili dokument, který má asi 14 stránek, má pět částí. Zabýváme se základními právy, a pokud jde o otázku vyšetřovacího příkazu. Zároveň se zabýváme dopadem na spravedlivý soud, na ochranu obviněných a obětí a tak dále. snažili jsme se odpovědět na specifické otázky, které jsme dostali jestli bude potřeba přeskum ze strany státu provádějícího ehm, vyšetřovací úkon. Ehm, soustředíme se také na ehm, možnost odmítnutí. Poukazujeme na to, že by to mohlo být možné eh, s ohledem na základní práva v případě eh, velkých obav, pokud je o základní práva. Nemělo by to být něco eh, samozřejmého, ale eh, byla by to určitá pojistka. V tomto kontextu také zdůrazňujeme, že je důležité nevytvářet hierarchii mezi základními právy nebo zmiňovat pouze některá základní práva a zapomínat na jiná, jak tomu bylo v některých návezích, které jsme obdrželi. Zároveň navrhujeme celou řadu pojistek, abychom dále posílili důvěru a e, bezpečnost v tomto návrhu. E, snažíme se o nejméně e, opatření, která budou nejméně zasahovat do procesu. Snažíme se ale přesto zajistit právní jistotu, spolupráci přes hranice. Hovoříme zde také o povinné validaci Ehm, to se zde ponechává na soudci nebo soudních orgánech. Eh, zároveň eh, zde hovoříme o hodnocení eh, na základě dostupných důkazů. To znamená, že chceme provést, že, že je potřeba provést hodnocení na začátku. Pokud se zjistí, že tento nástroj neplní požadavky a očekávání, a něco takového by bylo určitě zřejmé hned na začátku. A to by posílilo důvěru, hodnocení by mělo vycházet z vědeckých poznatků a představovalo, představovalo by to určitou záchranou brzdu. Zároveň zde provádíme um, srovnání mezi jednotlivými právními systémy, Eh, zabýváme se zde riziky pro základní práva, ale také přínosy pro základní práva, kde tedy dochází ke zlepšení. Eh, to je stručně to, co se říká v tomto 15-stránkovém dokumentu. To bylo stručné shrnutí a eh, k jakým závěrům jsme teď dospěli, to možná odpoví na otázky pana zpravodaje Mela. Snažíme se nalézt rovnováhu mezi potřebou po potřebou mít přeshraniční nástroj, který by ehm, podporoval spravedlnost, ale zároveň eh, na druhé straně zde chceme mít eh, nějaké pojistky, které zajistí základní práva. Doufáme, že eh, náš dokument přináší přidanou hodnotu, že oceníte objektivitu, naše nezávislost a, ehm, a to, že v podstatě jsme takovým nestraným vnějším hlasem. My jsme vypracovali zprávy ehm, k nejrůznějším tématům pro ehm, výbor Libe ehm, a jsou dostupné v elektronické formě. To byla taková reklama. Děkuji za tuto reklamu. Nyní jednotliví poslanci. Jako první má slovo pan Albrecht. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji také za vaši prezentaci. A za to, co řekl zpravodaj. Nejdříve bych chtěl říci, že obecně se domnívám, že v Evropské unii vždy bylo uh, zabývat se um, eh, spoluprací ve chvíli, kdy šlo o boj proti organizovanému zločinu, protože to jsou jasně přezraniční záležitosti. Ale pokud jde o základní práva nebo právní stát, není tak evidentní, že se jedná o přeshraniční záležitosti, které je třeba řešit na evropské úrovni. Myslím si, že nyní je to ale stále více a více evidentní. Máme listinu základních práv a, a tak e, je všeobecně vnímáno, že je to kompetence Evropské unie, tyto záležitosti. My jako zelení podporujeme myšlenku nástroje na schromažďování eh, důkazů na evropské úrovni. Tím by se usnadnila spolupráce eh, v právních záležitostech a v oblasti právní pomoci. A pokud jde ale například o evropský zatýkací příkaz, evropský zatýkač, ukazuje se, že zde existuje eh, určitá nedůvěra mezi občany. Měli bychom si být vědomi toho, že je zásadní, aby se soudci nestávali eh, nějakými automaty, eh, kteří eh, spolupracují, ale zároveň porušují základní práva svých občanů. To by byl špatný směr, kterým bychom se vydali. Měli bychom se snažit stanovit společná pravidla předtím, než tedy začneme s tou spoluprací. Měli bychom se soustředit na zlepšení komunikace a spolupráce mezi um, soudními um, úřady, soudními orgány. Měli bychom zde uh, zavést časové lhuty a tím procazovat jednotnost tohoto nástroje a, a zajistit uh, jednotnou aplikaci. A pokud jde o um, Evropský vyšetřovací příkaz podle mého názoru by zde neměla být směrnice, ale spíše nařízení. Já bych chtěl požádat pana Mela, aby eh, to navrhl, tedy tu změnu směrnice v nařízení, protože tím by se vytvořil společný výchozí bod a bylo by zde širší přijetí ze strany občanů. Myslím si, že eh, je potřeba zabývat se také možností odmítnutí. Hovoříme zde o přiměřenosti žádostí, hovoříme zde o mimosoudním použití. Ehm, otázka je, jestli je skutečně možné eh, vzájemně akceptovat všechno mezi členskými státy, nebo jestli zde bude v členských státech možnost odmítnout žádost. A Poté, co jste řekl, eh, uvedl svoji prezentaci, já si myslím, že zde musí být také eh, ochrana základních práv. A především eh, s ohledem na rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Domnívám se, že nás čeká ještě hodně práce, abychom dostali ty standardy na stejnou úroveň s rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva. Já se domnívám, že je velice důležité, abychom to zahrnuli do eh, našeho přístupu ke sdílení důkazů v Evropě. Děkuji paní Woodford. Děkuji, pane předsedo. Obecně v zásadě podporuje vzájemné uznávání Problém je samozřejmě, jak všichni dobře víme, že v posledním desetiletí eh, přeshraniční stíhání eh, nebylo doplněno odpovídajícím, eh, odpovídajícími opatřeními v oblasti ochrany podezřelých. Existuje zde určitá, určitý nedostatek důvěru mezi 27 členskými státy v této oblasti. V ideálním světě bychom nepotřebovali doložku týkající se odmítnutí základních práv, protože eh, nebo na základě eh, porušování základních práv, protože bychom předpokládali, že všech 27 členských států bude respektovat rozhodnutí Štrasburského soudu a listinu základních práv. Ale bohužel v tomto ideálním světě nežijeme. A já se domnívám, že bychom neměli opakovat ty chyby evropského zatykače ehm, ve kterém se deklaruje to, jak všichni eh, respektují základní práva. Možná by bylo dobré, aby se zde stanovila možnost odmítnout ehm, evropský vyšetřovací příkaz ve chvíli, kdy existuje opodstatněná obava, že by to mohlo vést k narušení základních práv, možná i nějaké třetí strany. Možná se budeme muset podívat na článek 13. Při implementaci ehm, evropského zatykače ve Velké Británii ehm, moje strana ehm, vedla velké debaty ve Westminsteru, také v, ve sněmovně Lordů. My jsme požadovali specifickou klauzuli, že eh, soudce může zamítnout evropský zatykač ve chvíli, kdy dochází k poručování lidských práv. Eh, nevím ale o žádném případě, kdyby něco takového bylo efektivně využito u eh, anglického soudu. Nevím, jak je tomu ve Skotsku, ale v každém případě tomu tak někdy být mělo. A já bych chtěla otevřeně říci, že takováto klauzule je nutná. Možná eh, by tam mohla být nějaká doložka o ukončení eh, platnosti této doložky, eh, protože bude jasné, že už to není potřeba, ale to se ještě uvidí. Vím, že už nemám čas, myslím si, že ale je zde celá řada dalších pojistek, kterými bychom se měli zabývat, jako je například celá řada problematických e, záležitostí. Domnívám se, že a u potenciálních e, svědků by měla také fungovat odpovídající ochrana a měl bychom se podívat na otázku vydávání. Pan Kirkhope. E, děkuji. Já jsem velmi rád, že paní Kirkhope Eh, eh, pardon, paní Ludford se zmiňo, zmínila o eh, tom, co dělá sněmovna lordů ve Spojeném království, protože fakt je, že eh, na rozdíl od svého mladšího kolegy eh, dělá důkladně tuto práci. Eh, tito mladší kolegové to nedělají. Ale vrťme se teď k Evropskému parlamentu a k validačnímu postupu evropského vyšetřovacího příkazu. Zde odkazuji na, eh, mohu odkázat nebo víc předcho- z, z diskusí, které jsem vedl dnes odpoledne dříve. Evropský vyšetřovací příkaz je určitým způsobem problematický v členských státech a je to citlivé téma. A když máme takové citlivé věci a cit citlivé údaje, tak je třeba mít opravdu vodotěsnané pojistky, eh, pokud jde o kontrolu a ověřování, eh, především eh, na straně eh, soudců a vyšetřovatelů. Zde jsou mezery a je otázka, jak to vyřešíme. A dále přiměřenost je další problém. Eh, já se domnívám, že tady je několik problémů. Za prvé je to přiměřenost toho trestného činu v rámci členských států, a nebo třeba DNA a dále i přiměřenost trestů. A na základě eh, předchoz, eh, rozhovorů, které jsme vedli, podobně jako o dohodě SWIFT, tak eh, sněmovna lordů se domnívá, že by zde taky měly být dostatečné pojistky. Pro jak je možné, aby bylo možné zamezit zneužití toho systému a jak eh, jaká budou opravná opatření, pokud budou potřebná. Děkuji, pan De Jong. Eh, děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěl poděkovat za tuto zprávu, která opravdu je zajímavá. Domnívám se, že je to krok vpřed, pokud jde o vzájemné uznávání. V případech, že není možné eh, vést eh, v příslušné zemi nebo ve všech zemích eh, vyšetřování. Máme zde otázku lidských práv samozřejmě. A je to taková obecná věc. Jde o to, aby vykonávající stát mohl Eh, kontrolovat, pokud ta věc je opravdu komplikovaná. Řek, eh, možná, že bychom eh, to mohli, mohli říct jinými slovy a podívat se na to jinak. Můžeme vždy jít proti námitkám, proti nedodržování základních lidských práv při takovém šetření, pokud to vyšetřování probíhá déle, eh, například eh, pokud eh, jsou úlohy, dohody týkající se procesních kvalit, ale to už je trochu jiná věc. A pak je tady další věc, o které bych se chtěl zmínit. Pokud máte podezřelého, který, kterého vyšetřujete a chcete vědět, co se opravdu stalo, jaká je skutková podstata, tak e, vlastně vycházíme z určitého požadavku. To musí být už v tom základním požadavku a zde je určitá nerovnováha, když hovoříme o, e, o stejných právech pro obě strany. A třetí otázka, kterou mám, se týká E, obhajoby, když se požadují informace od obhajoby. A jde o informace poskytované obhajobě. Moje skupina je velmi kritická, pokud jde o současné znění. Děkuji, pan Papa Nikolau, prosím. Děkuji, pane předsedo. A v první řadě bych eh, chtěl souhlasit s tím, že zákon musí eh, dodržovat eh, základní práva, základní lidská práva. A rád bych uvedl další příklad k tomuto, protože si myslím, že to je důležité. Před několika lety byl takový skandal v Evropské unii, který se týkal podniku Siemens, který u nás a taky v dalších členských státech byl obviněn z korupce. Říkalo se, že se snaží podplatit mnoho politiků proto, aby spolupracovaly příslušné nebo členské státy se Siemensem a dosud už uplynulo od té doby několik let a my vlastně nemáme žádné odpovědi týkající se e, tohoto případu. A e, nevíme vlastně, jak se k tomu postavili e, řecké Eh, orgány i orgány a úřady jiných členských států. A nám se tedy podařilo pracovat na tomto nařízení, řekněme, nebo na eh, tomto dokumentu. A já bych chtěl poděkovat panu Melovi za to, že věnuje pozornost eh, těmto otázkám. Myslím si, že pro Evropskou pro Evropu na evropské úrovni je to velmi důležité pro nejbližší budoucnost a že eh, je potřeba dát evropským eh, občanům eh, odpověď v tomto smyslu. Děkuji a dávám slovo panu Kročeta. Děkuji. Také bych chtěl poděkovat za toto stanovisko které nám dá lepší standard, než jaký máme eh, v současném rámci. A také se domnívám, že evropský vyšetřovací příkaz by mohl zlepšit šance lepší spolupráce boji proti trestným činům. Ale je třeba, aby eh, fungoval transparentně. A mechanismus, který se předkládá, by podle mého názoru poškozoval lidská práva. Protože vlastně jde proti národním ústavám, protože nedovoluje nebo neumožňuje vyšetřování bez soudního příkazu. Například v, podle italského práva není možné, aby policie například odposlouchávala telefonní eh, hovory eh, bez povolení soudu. Kdežto v některých zemích můžete eh, vyšetřovat eh, bez eh, povolení soudu. Kdyby se, kdyby se v Itálii tedy tato pravomoc soudům vzala, tak by se tím porušila naše ústava a bylo by to zásah do lidských práv, protože Eh, občané mají ústavní právo na eh, ochranu, kterou mají a eh, tím pádem by to bylo v rozporu s ústavou některých členských států. Domnívám se, že tak, jak je navržen v současné době evropský vyšetřovací příkaz, tak zde je určité eh, riziko nedobrých výsledků, protože vycházíme vlastně z, jakéhosi, z jakési eh, nesprávné koncepce eh, dohody mezi státy a nikoli se z toho, že spolupráce může vycházet eh, pouze z toho, že máme jasně definované trestné činy, jasně definované vyšetřovací postupy s automatickým eh, zapojením nebo použitím evropského vyšetřovacího příkazu pro jakýkoliv trestný čin. ale není toto, by tedy šlo proti určitým mechanismům e, právním a ústavním v některých zemích a proto v první řadě musíme posoudit vůbec potřebu takovéhoto evropského příkazu. A myslím, že bychom se měli důkladně podívat na myšlenku záruk, občanských práv, to především, protože eh, abychom tedy zajistili efektivní fungování evropského vyšetřovacího příkazu. Je zcela eh, zásadní a životně důležité, aby u nás eh, dával takový příkaz soud. Není to automatická věc, není možné, aby automaticky ho vydával eh, soud v místě, eh, kde se eh, má vykonat. My totiž, kdybychom vyšetřovali na základě příkazu z jedné země v jiné zemi, kde ten vyšetřovací příkaz má eh, vyšetřovat chování, které tam není považováno za trestný čin, eh, tak eh, třeba ta osoba by dotyčná by měla být poslána do, postoupena do země, kde toto chování je považováno za trestný čin. Tím by se ovšem nerespektoval eh, právo země, kde se ten občan eh, nachází a tím pádem by nebylo možné eh, ho uplatnit. Agentura a potom zpravodaj. Děkuji. Mnohé z toho, co jsem chtěl říct, už bylo řečeno, proto se chci omezit jenom na dva dotazy nebo doplňky. Evropský vyšetřovací příkaz, ten se mi zdá vlastně smysluplnější jestliže bychom měli také společné standardy eh, v trestním právu. Já si myslím, že podle bodu 8 našeho pořadu jednání, že se ubíráme také správným směrem. Bylo by samozřejmě lepší, kdybychom tohleto projednávali teprve po tom dalším bodu. Ale bohužel tomu je jinak a já bych se chtěl zmínit o dalším bodě. Především se jedná o ochraně údajů, protože tady agentura pro základní práva tady litovala toho, že to nebylo v roce 2008 zahrnuto. Já si myslím, že je třeba se postarat o bezpečnost celého transferu dat i přes hranice, aby chom tedy na to poukázali i my ze strany Evropského parlamentu a také, aby na to poukázala Agentura pro dodržování základních práv a také Evropského inspektora. Děkuji. Vidím pana Grimhedena, že si dělal poznámky, tak si myslím, že by bylo správné, abychom mu dali příležitost se vyjádřit k těm eh, připomínkám. A potom pan Melo eh, dostane slovo předsednictví rada, chcete k tomu taky něco říci, takže napřed agentura, prosím. Děkuji, já jsem si to opravdu eh, poznamenával, hlavně proto, že o to mám osobní zájem, velmi vám děkuji. A teď jenom jedna připomínka, která byla vlastně eh, vyjádřena formou otázky a na tu tedy se pokusím odpovědět. Pan Dejon hovořil o potřebě jakési možnosti odmítnutí na základě lidský, eh, lids, základních lidských práv. My zdůrazňujeme ve stanovisku, že musí být určitý dobře odůvodněný eh, důvod eh, v rámci třeba těch plánů Eh, hledání azylu, musí být určité časové limity, musí zde být eh, důkazní břemeno, eh, určité záruky, tak, aby se nedalo tohoto nástroje zneužívat a kromě toho, aby taky rychlost, s jakou se to dělá, nepoškozovala lidská práva, ale aby to netrvalo příliš dlouho. Děkuji vám. Rada, chcete se vyjádřit? vaše, vaše stanovisko bude vítáno. Yes, thank you, Mr. Ano, děkuji, pane předsedo. A jménem rady mohu jenom říci, že tato iniciativa členských států je něco, o čem se v radě aktivně jedná v současné době, takže jsme velice vděční agentuře za její stanovisko. A věci se eh, v radě pohnuly do jisté míry. Nyní hovoříme důvody pro zamítnutí, o důvodech pro zamítnutí. Zmínili jste to dnes odpo, odpoledne například eh, potenciální riziko eh, pro základní práva a tak dále. Takže eh, já navrhuji, abychom se vrátili k této diskusi, až budeme mít v radě jasný postoj. Ehm, samozřejmě jakékoliv připomínky nám budou nápomocny. Naším cílem je, abychom eh, dosáhli politického rozhodnutí ještě někdy v průběhu maďarského předsednictví, ale určitě nebude k dispozici konečný text do července. Je to dlouhodobý projekt, který bude trvat především, eh, přinejmenším ještě jedno další předsednictví. Děkujeme zástupci rady, pokud někdo další nemá žádné připomínky. Dáme slovo panu Melovi, aby to schrnul. Pane předsedo, zdá se mi, že je tomu téměř tak, že se zde jedná o zprávu, která se všem líbí a z níž příliš konkrétního nevychází. Já jsem teď právě poslouchal, co řekl pan Papa Nikolau. Já také souhlasím s těmi obavami, které tady byly zmíněny eh, ohledně 27. To je tedy samozřejmě nutné eh, tento postup harmonizovat protože dneska zločin eh, překračuje hranice stále ve větší a větší míře také zločinecké organizace samotné rekrutují své členy z různých zemí a z toho vyplývá také nutnost silnější flexibilizace vyšetřování a také důkazního materiálu. To tedy chápe každý. To ale neznamená, že bychom tady měli ustupovat, pokud jde o suverenitu členských států a jejich legislativy. Je Princip vzájemného uznávání z tohoto důvodu není vůbec jednoduchý. Existují určité důkazy, které jsou v jedné zemi uznávány a v jiné ne. Některé věci jsou trestné a v jiné zemi zase naopak ne. Existují tady různé typy intervence eh, v jednom státě. Je to justiční orgán, který zasahuje eh, v jiném státě. Je to jiný orgán, jako například, když se schromažďují důkazy důkazy. Jsou zde velké rozdíly mezi Spojeným královstvím, Německem, Řeckem, Portugalskem. To samozřejmě tuto celou směrnici velice stěžuje. A to natolik, že mám téměř dojem, že stanovisko a autor e, stanoviska zpravodaj mi možná dá pravdu, že tady nemáme žádný konkrétní závěr. Tady je například uvedeno, že exi- musí existovat možnost odmítnout eh, žádost s odvoláním se na lidská práva. To musí být zajištěno, musí být zajištěno dodržování základních práv, pokud jde o evropský vyšetřovací příkaz a tak dále. To je správné. Otázka ovšem spočívá, jak to zařídit. Eh, a řešení je na bíledni. Existuje zde jedna zásadní otázka otázka, která je rozhodující. Evropa musí spolupracovat. Přesto ovšem tady budou existovat různé trestní řády. Potřebujeme silnější harmonizaci, ale ne na úkor suverenity jednotlivých členských států. Je například možné, že portugalský soudce na Maltě může spolurozhodovat, že tedy určitý policejní orgán eh, bude sbírat důkazy, protože to bude považovat za důležité, anebo naopak na Maltě může být rozhodnuto o tom, co je třeba udělat v Řecku. Není to zásah do interního právního řádu? A já si myslím, že budu mít ještě celou řadu jednání se státními zástupci a pak předložíme tady v podstatě zprávu. Tady ta zpráva, kterou jsem předkládal, ta byla vlastně úplně první, ale byl to velice zajímavý úkol, který jsem měl. Děkuji. Thank, Mr. Mnohokrát děkujeme panu uh, Kim Perdenovi za jeho zprávu a těšíme se na další spolupráci s Agenturou pro lidská práva. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Děkujeme, uvidíme se příště. Jedná se o bod číslo 7. Jde o seznam cestovních dokladů, které opravňují držitele k překročení vnějších hranic a které mohou obsahovat výzum, a zavedení mechanismu pro sestavování tohoto seznamu. Kolegyně Tania Fajon je zpravodajkou k tomuto tématu. Cílem je vytvořit mechanismus, který by zajistil, aby údaje týkající se dokumentů eh, vydaných třetími zeměmi eh, budou pravidelně aktualizována. A nyní paní Tanja Fajon představí návrh zprávy, takže ji hned předáme slovo a poté eh, bude příležitost dát slovo dalším poslancům v diskusi. Takže paní Fajon. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Eh, já eh, využiju této příležitosti a budu hovořit slovinsky. Lípa. Um da Děkuji mnohokrát, velice mě těší, že v tomto výboru jsme dosáhli určitých pokroků a sice jsme tak daleko, že už můžeme hovořit o mém návrhu zprávy. Jednala jsem už se stínovým zpravodajem, radila jsem se také se zástupci rady a komise. Chtěla bych poděkovat za spolupráci, která byla opravdu vynikající. Jedná se o velice technickou zprávu a chtěla bych říci, že tato zpráva má velkou politickou váhu. Děkuji všem, kteří mi pomohli při sestavování této zprávy. Tady nejsou žádné velké změny, které se týkají původního návrhu Evropské komise komise. Jedná se o to, že Evropská komise zřizuje ve svém návrhu určitý mechanismus pro sestavení eh, seznamu kter, dokumentů, které mohou obsahovat výzum a opravňují držitele k překročení vnějších hranic. Dosud existuje takovýto seznam pouze neoficiálně, ale členské státy, po případě třetí státy, nebyly povinny sdělovat změny a nebo sdělovat, zda jsou uznávány nové cestovní dokumenty nebo ne. Jestliže tedy chceme potvrdit návrh Evropské komise, tak se to změní. My považujeme za podstatné, aby tento seznam byl teď povinný a byl také zveřejňován na webu. To je pro nás velice důležité. Důležité pro nás je také, aby Evropská komise kontinuálně byla informována o změnách, které se navrhují a aby měl Evropský parlament možnost na to reagovat. V mé zprávě je jeden klíčový bod, který bych chtěla vysvětlit komise navrhla, aby členské státy byly povinny uvádět, jaké cestovní doklady uznávají a jaké ne. E, je třeba vyjasnit, co se stane, jestliže nějaký členský stát se v průběhu určité lhuty nevyjádří. Můj návrh e, v této zprávě je tento. Dokud tedy členský stát nevyjádří svůj názor na cestovní doklad třetího státu, znamená to automaticky, že tento členský stát tento dokument automaticky uznává. Jedná se tedy o automatické uznávání, což bude členské státy dodatečně motivovat k tomu, aby se vzájemně jasně vyjadřovali a kromě toho příslušníci třetích států budou mít zjednodušenou možnost cestovat do zemí Evropské unie a vyhneme se nepříjemné situaci, kterou bychom měli, když bychom měli mechanismus, když bychom tedy v té době ještě neměli tento obligatorní mechanismus, což by samozřejmě třeba znamenalo, že příslušníci třetí států byli odmítnuti, protože jim ten cestovní doklad nebyl, nebyl znám, jejich cestovní doklad a nebyl uznáván. Jako příklad uvádím pouze Kosovo. Teď se nejedná o intervenci a o zásah do suverenních práv určitého státu, který chce uznávat či neuznávat cestovní doklady. Jednoduše se jedná o to, aby vznikl mechanismus, eh, který bude členské státy informovat o změnách. Já považuji za důležité, aby členské státy měly možnost vyměňovat si informace o tom, jaké doklady uznávají, po případě neuznávají. A proto tedy tady hovořím o tomto návrhu Evropské komise, komise o vytvoření výboru, který by spolupracoval s komisí. Byla by to určitá platforma na výměnu názorů mezi členskými státy. Abychom zamezili určitým pohraničním incidentům, Chtěla bych komisi požádat, aby vytvořila pokud možno brzy elektronickou databázi, kde bychom mohli také vizuálně mít všechny cestovní doklady, aby eh, pohraniční orgány v případě potřeby se mohly podívat a mohly by říci něco takového známe a uznáváme, něco takového ne, nebo eh, aby měli k dispozici katalog, protože bohužel často se stává, že neexistují žádné fotografie cestovních doklad dokladů. Pokud mi je známo, komise plánuje takovou to elektronickou databázi, to je dlouhodobý cíl a na to si je budeme muset ještě chvíli počkat. Chtěla bych vás všechny požádat, pokud je to nužné, abyste předložili do pondělka pozměňovací návrhy do 17 hodin, abychom začátkem dubna mohli ve výboru hlasovat po včerejším setkání s zpravodajcem eh, si myslím, že nebudeme mít žádné problémy a děkuji komisi předem za návrh. Děkuji. Thank you, Mrs. Fajon. Děkuji, paní. Děkuji, paní. Děkuji, paní Pažon. A začneme členy. Poslanci, kteří se první hlásili o slovo, paní Mezeva, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. V první řadě chci poděkovat za eh, eh, tuto zprávu a za vyčerpávající eh, informaci. Včera se sešli stínoví zpravodajové. Toto, tato schůzka byla povzbudivá a mohu říci, že nemáme rozdílné názory. Toto setkání nám umožnilo, umožnilo věci ještě upřesnit a zdůraznit stanoviska, která chceme v parlamentu bránit. Sama mám dvě otázky. Včera už eh, po tom setkání, které bylo velmi plodné, jsem na ně dostala odpověď. Ta první otázka se týkala úlohy Evropského parlamentu v tomto procesu a paní Fajon mi říkala, že předloží pozměňovací návrhy spojené s komitologií a parlament tedy bude součástí. A druhou otázku se měla ohledně zefektivnění ověřování cestovních dokladů při kontrolách na vnějších hranicích a na konzulátech a ráda bych se zeptala, jakou možnost má komise poskytnout členským státům elektronickou databázi těchto uznávaných cestovních dokladů. Jak už říkala paní zpravodajka, všechno vyžaduje, všechno toto vyžaduje určitý čas, ale jsme rádi, že se s tím počítá. A ještě ke lhůtám pro členské státy, aby informovali komisi o uznávání nebo neuznávání určitých dokladů, pokud eh, a o to, co se bude dít při překročení. Děkuji paní zpravodajce ještě jednou za práci. Děkuji a slovo má pan Tavares. Děkuji, pane předsedo. Velmi stručně první řadě chci poděkovat paní Fajon za spolupráci a za to, že velmi otevřeně eh, předávala informace a děkuji i za eh, talent být jakýmsi smírčím soudcem. Zde, pokud jde o tuto myšlenku, je zde myšlenka, aby existovaly určité vzory dokumentů, nejde o osobní údaje. Jde tedy o databázi, která bude velmi užitečná pro pracovníky, kteří mají na starosti vstup občanů třetích zemí a překračování hranic, ale bude to taky užitečné na interní úrovni Evropské unie. Já jsem se setkal se spoustou stížností občanů eh, u nás v zemi, když se změní eh, určit něco v eh, dokumentech. Vyžaduje se vždycky informace v portugalštině a jsou země, kde pak třeba některé dokumenty neplatí, které jsou nově vystavené a jsou to země Schengenu. Takže je pravda, že to bude užitečné pro vnější hranice a jejich překračování, ale bude to užitečné i v rámci Schengenu a v případě občanů, kteří mají platné dokumenty, se kterými cestují. A dále chci říci, že eh, jednoměsíční lhůta je, eh, je dostatečná proto, aby členské státy eh, Eh, vydali výzum a aby to výzum od té doby bylo považováno za platné, pokud se tedy vydá, tak to mi připadá lho, eh, dobrá lhůta. A pokud jde o odmítnutí ze strany určitého členského státu, to by mělo být řádně odůvodněné. To jsou podle mého názoru tři hlavní myšlenky, všechny zazněly eh, ve zprávě zpravodajky a proto ji podporujeme. Děkuji, zdávám slovo paní Stanoka. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Eh, taky chci poblahopřát paní Táně Fajon za práci. Chtěla bych ocenit schůzku se stínovými zpravodaji, protože eh, tam se řešila spousta užitečných věcí a myslím, že nebudou žádné problémy, pokud jde o pozměňovací návrhy, které chceme předložit. V tom eh, dokumentu vlastně jde o to, že lidé, kteří eh, jsou, reprezentují 15 obyvatelstva u nás v zemi v Lotyšsku, vlastně chybí a rada na ně zapomněla. A bohužel eh, na ně zapomněly i úřady eh, mojí země. Oni mají takový zvláštní status eh, podle toho, jak se vyjádřil náš ústavní soud. Jsou to občané které, nebo lidé, kteří nejsou občany eh, Lotyšska. Jsou to občané mm, bez státní příslušnosti a jsou to bývalí občané Sovětského svazu. A Eh, zde ve nařízení o vízech se stanoví, že lidé, kteří eh, mají doklady vystavené eh, členským státem Evropské unie, ale nejsou občany žádného členského státu, spadají tedy do této kategorie. A doufám, že na tyto lidi zde nezapomeneme. A chtěla bych využít příležitosti k tomu, abych eh, ocenila eh, to, že pan López Aguilar eh, říkal, že má záměr uskutečnit slyšení o lidech, kteří mají takovéto zvláštní postavení v rámci Evropské unie. Ano, děkuji paní Stanoka a pokud nechtějí se vyjádřit ještě další poslanci, slovo má buď komise nebo předsednictví. Komise je zastoupena panem eh, Jean de Koistr. Chcete se vyjádřit? Komise, prosím, máte slovo. Um, yes, thank you, Mr. Chairman. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já myslím, že můžu být velmi stručný. Jménem komise bych chtěl poděkovat zpravodajce za návrh zprávy, kterou připravila jako podklad pro dnešní schůzi. Domníváme se, že pozměňovací návrhy, které už byly navrženy, jsou návrhy, které komise může eh, přijmout. Především třetí návrh se snaží eh, vyplnit právní mezeru v současném systému. Snaží se definovat, co se stane, když členské státy neučiní rozhodnutí, zda uznat nebo neuznat eh, daný cestovní dokument. Takže jí za to mnohokrát děkuji. Umožní to silnější pozici při vyjednávání v radě ve chvíli, kdy některé členské státy budou zdrženlivé vůči takovému řešení. Pokud jde o ty osoby bez státní příslušnosti v Lotyšsku, mohu potvrdit, že v souladu s původním záměrem komise, který byl zahrnout všechny dokumenty vydané občany, občanům třetích zemí. Ehm, e, stanovili jsme, že je potřeba zde jednu věc doplnit. Máme zde tyto e, osoby, e, které mají specifické dokumenty podle umluvy z roku 1954. Ehm, přemýšlíme samozřejmě o doplnění, nebo rada chce doplnit eh, takovou kategorii a my s tím nebudeme mít jako komise vůbec žádný problém. Poslední věc se týká elektronické databáze vzorku, vzoru. Jak už jsme řekli, když jsme poprvé diskutovali o návrhu komise, nejsme proti tomu, aby se vytvořily takovéto databáze vzorů cestovních dokladů. Ovšem, existuje potřeba napravit současný nefunkční systém. A z tohoto důvodu to chceme eh, formulovat jako perspektivu do budoucna. Doufejme, že ne eh, v dlouhodobém výhledu, ale nechceme tuto možnost eh, v krátkodobém výhledu, protože by to mohlo zkomplikovat nápravu současně, v současné době existujících problémů. Dále v preambuli eh, by eh, se mohlo stanovit, že, eh, že se komise žádá, aby takovýto krok učinila. My v každém případě jsme ochotni přemýšlet o takovéto databázi, ale nechceme to vnímat jako podmínku pro přijetí tohoto nástroje. Děkuji a nyní za radu pan Zorky. Chce rovněž něco říci? Prosím, máte slovo. Mnohokrát děkuji. Chtěl bych doplnit eh, jenom několik věcí k tomu, co říkala komise. Nejdříve bych chtěl poděkovat paní Fajon za návrh zprávy. Ach Chtěl bych říci, že to, co zpráva obsahuje, je něco, o čem se hovořilo také v pracovních skupinách rady. Eh, projednávání již začala a pracovní skupina, která je za to odpovědná, eh, se eh, zítra setká po čtvrté, aby hovořila o tomto návrhu. Návrhy paní Fajonové odpovídají postoji členských států. A téměř všechny její návrhy mají podporu Rady. Jménem předsednictví nicméně musím říci, že návrh týkající se článku 4, kde se navrhuje, že pokud členské státy eh, neoznámí, a potom by se mělo stát to a to. Eh, tento eh, specifický návrh nepodporují ještě všechny členské státy. Předsednictví předložilo podobný návrh. Snažíme se nyní dosáhnout v radě konsenzu, pokud je o tuto otázku. Děkuji. Děkuji. Pokud je to všechno, dáme slovo zpět eh, zpravodajce paní Tanje Fajon. Hvala lepa um, za vše. Um... Eh, Děkuji mnohokrát za všechny tyto informace, jak ze strany komise, tak také ze strany rady a ze strany stínového zpravodaje a ostatních kolegů. Všeobecně vidím, že tady máme jako společné stanovisko tu skutečnost, že Evropská unie potřebuje takovýto mechanismus. Přála bych si velice, aby tato iniciativa narazila na souhlas rady, aby tedy členský stát se mohl vyjádřit a v případě, že se v průběhu měsíce nevyjádří, znamená to, že se je dokumenty v tomto státě uznávají. Já si myslím, že tady máme podporu všech skupin. Kromě toho chci ještě komisi vyzvat, aby popřemýšlela o tom, aby se zřídila elektronická databáze a aby tam byl také obrazový materiál. To by bylo určitě velice užitečné. Kolega Eh, Maďarska zmínil také fiktivní cestovní doklady. Nevím, zda něco takového v minulosti existovalo. Vím, že Evropská komise to z toho návrhu stáhla. Podle mých informací to už není spojeno s žádnou přidanou hodnotou. My můžeme popřemýšlet o tom, zda v budoucnu budeme zachovávat takovýto seznam, aby pohraniční orgány měly k dispozici takovýto seznam, aby měly možnost zkontrolovat, zda se nejedná o fiktivní cestovní doklady. Eh, pokud vím, v minulosti něco takového bylo, ale nevím, zda to má význam i do budoucna. Pokud jde o komitologii, jak už jsem včera na setkání prohlásila, musí být dodržovány určité předpisy, které se týkají dodržování Lisabonské smlouvy, tak aby nedocházelo k nepříjemným překvapením. Evropský parlament bude mít možnost se vyjádřit k jakékoliv změně i poté, kdy komise zašle návrh se změnami případě, když se nějaký cestovní doklad změní nebo ne, zda je uznáván či ne. Všechny připomínky budou zohledněny a já si myslím, že i vaše pozměňovací návrhy najdou podporu. Dnes. Děkuji paní Fajon za veškeré připomínky a za a, um, otevřenost a za ochotu a, um, přijmout pozměňovací návrhy. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k tomuto tématu byla stanovena na pondělí 21. března v 17 hodin. A hlasovat by se mělo v dubnu, 12. dubna konkrétně. Je to v pořádku? Dobře, tak to je všechno k tomuto bodu na pořadu jednání a tak můžeme pokročit k následujícímu bodu. protože poté nás čeká schůze koordinátorů. Po 18.30 říká předseda. A máme zde tedy na pořadu jednání zajímavý bod 8. Jedná se o první výměnu názorů o harmonizaci trestního práva v Evropské unii. Víte, že kvůli rostoucí důležitosti eh, oblasti eh, trestního práva eh, v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy se koordinátoři Libe rozhodli, že bude vypracována zpráva z vlastního podnětu týkající se trestního práva. Název zprávy se mění na přístup Evropské unie k trestnímu právu. Dnes probíhá první výměna názorů k tomuto tématu a vyslechneme si eh, našeho zpravodaje k tomuto tématu, pana De Jonga, který nám představí své názory k tomuto tématu. Poté si můžeme vyslechnout radu a komisi. a diskutovat. Takže jako první má slovo zpravodaj pan De Jong. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jsem vděčný, že jste zmínil ten název, protože v pořadu jednání se to stále jmenuje harmonizace trestního práva v EU a koordinátoři rozhodli, že eh, název bude přístup Evropské unie k trestnímu právu. Pokud je o postup, eh, dal jsem sekretariátu k dispozici pracovní dokument, na základě kterého může proběhnout první výměna názorů. Já jsem ale tento dokument neviděl v podkladech pro, tento, pro tuto schůzi. Doufám, že jste ho dostali. V každém případě bych chtěl krátce uvést toto téma. A další věc je, že by mě zajímalo, zda by se stínové zpravodajové chtěli sejít předtím, než předložíme návrh zprávy. To znamená, že bychom si mohli vyměnit názory podrobně ještě předtím, než předložím návrh zprávy. Pokud jde o obsah, a rozsah této, nebo tento návrh se týká hmotného práva, nikoli procesního trestního práva. Pokud jde o eh, hmotné právo, ještě tolik toho napsáno nebylo, zatímco o procesním právu toho bylo, byla napsána celá řada. Máme k dispozici zprávy parlamentu. Eh, zde se tedy soustředíme na hmotné právo. Myslím si, že se musíme podívat na povahu trestního práva. Tato povaha má dva aspekty. Trestní právo je často eh, určitým nástrojem, jak politici odpovídají, když se objeví problémy. Poukazují na to, že, um, se to, že to chceme brát vážně. Nicméně, pokud se podíváme na um, justiční systém, trestní právo je vždy nástrojem poslední záchrany. Někteří přišli s myšlenkou, že bychom možná mohli mít eh, trestní právo v EU jako celek. Eh, trestní právo nicméně vždy zahrnuje lidská práva, často zahrnuje citlivé záležitosti, eh, které úzce souvisí s národní kulturou a může být velice problematické harmonizovat trestní právo v EU. Takže na jedné straně existuje potřeba tohoto práva na evropské úrovni a na druhé straně zde existuje problém s harmonizací. A právním základem je článek 83 smlouvy o Evropské unii. V roce 2009 převzala iniciativu Rada. Tehdy přijala závěry týkající se jednání Rady o trestním právu na úrovni EU. Já myslím, že některé části textu přijaté radou jsou velice zajímavé. Z procesního hlediska je to velmi problematické, protože to bylo schváleno krátce předtím, než byla schválena Lisabonská smlouva, takže parlament do postupu nebyl zahrnut. A komise se v komise se nepřihlásila k závěrům rady, vydala sama specifické prohlášení. Já vnímám tuto zprávu jako určitou reakci na to, co rada doposud udělala. Ehm, ale nyní tedy doufám, že bude zahrnut i Evropský parlament. Ta zpráva by mohla mít tři části. První část by se týkala roz, eh, rozlišování mezi evropským a národním právem. Já jsem se podívala na systém ve Spojených státech Myslel jsem si, že bychom se mohli od Spojených států něco naučit, podívat se na to, jak definují federální právo a státní právo. A ze svých průzkumů jsem zjistil, že to, co na začátku bylo možná srozumitelné, je nyní poněkud nejasné. Nicméně jsem se tím detailně zabýval. Eh, závěry eh, rady mohou stanovit některá kritéria, ze kterých můžeme eh, vycházet. Ehm, stanovuje se zde, že existuje potřeba práva na úrovni EU. Druhá část bude asi důležitější a bude se zabývat kvalitou práva. V oblasti trestního práva máme celou řadu principů, které vycházejí z mezinárodního práva v oblasti lidských práv. Nicméně je e, nutné zabývat se charakterem ustanovení. V současné době nemáme systém, který by e, jednotlivé principy e, strukturoval v jednom rámci v nástrojích trestního práva. A já si myslím, že by bylo užitečné, aby parlament měl určitý soubor principů. Akademici v této oblasti už eh, odvedli mnoho práce, já to zmiňuji ve svém dokumentu. Já si myslím, že tyto principy budeme muset vždy zohledňovat eh, ve chvíli, kdy budeme hovořit o trestním právu. Třetí část zprávy se poté bude věnovat eh, institucionálnímu uspořádání. Je zásadní, abychom se dohodli na základních principech. A musí ale zároveň existovat systém ve všech evropských institucích a který zaručí, že tyto systémy budou dodržovány. Nevím, jak je tomu nyní v Evropské komisi, pokud je o otázky trestního práva. Nevím rozhodně ale o žádném systému, na kterém by se shodly členské státy v radě. Zde v parlamentu my ale jako výbor také nemáme možnost zabývat se, se všemi, zabývat se všemi eh, otázkami trestního práva, eh, protože někdy trestní právo může souviset například s finančními eh, záležitostmi. Ale je zásadní pro zajištění kvality práva, aby parlament dodržoval určité principy, aby zde existovala koherentnost přístupu k trestnímu právu. A já bych chtěl poukázat eh, v této části na to, jak eh, tento eh, návrh bude dodržovat stanovené principy. Takže to byly ty základní body z mé strany, kterým směrem bych se chtěl ubývat a těším se na vaše připomínky, také na specifické otázky, aby se trochu rozproudila diskuse. Děkuji vám, pane De Jongu. A jak jsem říkal, Nyní se mohou vyjádřit poslanci, ale také bych rád vyzval zástupce komise a rady, kteří jsou přítomni, aby se vyjádřili možná eh, za radu pan Peterson. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Jsem velmi rád, že se tato diskuse koná právě teď když jednáme o řadě legislativních návrhů a iniciativ v Radě i ve, ve spolu rozho, rozhodování, i postupu postupu spolurozhodování. Myslím si, že procesní právo je velmi dobře načasováno, lépe řečeno tato iniciativa týkající se procesního práva je dobře načasována, včetně Eh, těch diskusí týkajících se eh, politik a konzistentnosti nástrojů. V roce 2009 eh, byly přijaty hlavní politické směry, předtím byly přijaty v roce 2002, to znamená o sedm let dřív, a rada se jimi řídí, když vypracovává konečné verze dokumentů, které v radě odsouhlasujeme. A nejde jenom o principy, ale také o e, přiměřenost, o e, sankce a tak dále. E, a samozřejmě zachováváme ten základní princip, že nebudeme překračovat to, co Evropská unie nezbytně potřebuje k regulaci určitého konkrétního tématu eh, v zájmu necha, eh, ponechání dostatečného prostoru pro jednotlivé členské státy eh, v rámci subsidiarity. Takže se snažíme nalézt vždycky příslušnou rovnováhu a řídíme se tedy hlavními politickými směry. A netýká se to samozřejmě jenom rady. Je třeba, abychom měli sdílené principy, a myslím si, že proto by komise, rada i parlament spolu měli o tomto jednat. Toto se připomíná dokonce i v stokholmském programu. Je tam o tom řádek, kde se hovoří o jednání institucí na základě nebo o těchto základních politických směrech, takže si myslím, že toto jsou myšlenky, které bychom měli sdílet a rozpracovávat je. Zároveň mm, Eh, my, kteří děláme politiku konkrétně, se eh, zabýváme konkrétními věcmi, například eh, kyber kyber, takzvaným kyberzločinem, počítačovým kriminalitou, jinými slovy. Tady oceňuji přístupy vašich poslanců. Fakt je, že od roku 2002 se uplatňují tyto hlavní politické směry, které Rada v roce 2002 vyjádřila. E, děkuji vám, e, pan Jacqueline, pan, paní Ludford, pan Evans, takže e, pan, Jacqueline bude první. Děkuji. Budu velice stručný. Neexistují žádné pochybnosti o tom, že se změní také označení tohoto spisu, tedy přístup Evropské unie v bodě trestního práva. Já si myslím, že je to samozřejmě přirozené pokračování vývoje a vstupu v platnost Lisabonské smlouvy a navazování na stokholmský program. Existoval zde právní rámec, který skutečně tedy eh, se týkal národní suverenity, tak to byla samozřejmě eh, trestní právo. Ale nyní zločin překračuje hranice, jedná se o praní peněz, obchod s lidmi, obchod s drogami a proto potřebujeme nový přístup. Všechno to, co bylo v roce 2002 už řečeno, uvedeno v soulad. Je to tedy velice důležitá metoda, která musí být také spojená s koherentnějším zhodnocením vzdělávání těch, kteří v oblasti práva vykonávají svoji činnost. Trestní právo se může konkrétně vyvíjet pouze tehdy, jestliže bude docházet k tomu, aby se jim zabývali soudci, skutečně právnicky vzdělané osoby a když se budou vyměňovat zkušenosti. To je opravdu dynamický proces, který je v souvislosti s tímto tématem a pro mě je důležité, abychom měli přístup, který konkrétně zajistí uh, zjištění dopadů trestního práva. Jedná se zde o to, abychom nalezli harmonizaci trestního práva. Je hezké, že můžeme konstatovat, že zde existuje vůle posunout se kupředu a je opravdu velice zajímavé vyslechnout si názory na tuto důležitou politickou fázi. Lady Ladford, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Říkejte mi Sáro, to bude jednodušší. Já se domnívám, že toto je velice užitečná snaha, tato zpráva z vlastního podnětu. Já bych se asi jinak eh, nedověděla o závěrech rady eh, o trestním právu, takže jsem velice ráda, že jsem není měla možnost eh, o tom zjistit více. Myslím si, že musíme být nesmírně pozorní, pokud jde o schvalování legislativy hmotného nebo procesního trestního práva. A velice vítám to, co pan de Jong navrhuje, to že by eh, v právní službě mohla být určitá eh, jednotka pro poradní eh, jednotka, která by sledovala kvalitu legislativy. Zároveň by existovala určitá podpora při vypracovávání legislativních textů. Já to znám z jiných kontextů. Víte, že politici jsou amatéři, někteří naši kolegové jsou právníci, studovali práva, já nejsem právník, ale jako zákonodárci, myslím, eh, dlužíme své reputaci i občanům Evropské unie, abychom produkovali přesné a dobře formulované eh, legislativní akty. pokud jde o subsidiaritu a proporcionalitu a přidanou hodnotu, musíme být velice opatrní, když bychom schvalovali trestní právo na úrovni EU. Z toho důvodu velice vítám a to, co zmínil pan a Pizizonka, který v jiné funkci a stanovoval přístup komice k tomuto tématu. Myslím, že je zásadní setkání eh, a tří stran eh, k tomuto tématu. Eh, myslím si, že je třeba, aby parlament věděl, jaká je situace v radě. naše legislativa by měla být co eh, nejkvalitnější. Já mnohokrát děkuji eh, panu kolegovi, eh, který nám velice pomohl, když jsem byla minulý rok zpravodajkou ke směrnici o překladu a tlumočení. Velice si cením jeho práce a jeho přístupu ale já zde před sebou mám kopii závěru rady a zde se říká, že komise chtěla a předložit prohlášení, které by mělo být součástí zápisu. Nevím, pane Zonko, jestli o tom něco víte, mě by zajímalo, co toto prohlášení stanovovalo, co se v něm říkalo. To by mohlo být zajímavé. Myslím, že tato zpráva má potenciál být zajímavá a já udělám, co budu moci. Budu eh, spolupracovat s panem De Jongem na této zprávě, protože si myslím, že by bylo dobré, abychom měli tu disciplínu, kterou potřebujeme v oblasti trestního práva. Nemůžeme eh, jednoduše urychleně schvalovat eh, legislativu v oblasti trestního práva. Musíme být opatrní a já doufám, že tato zpráva bude tím změněným směrem. Ben, Axel Voss. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Rád bych poděkoval za to, že pan De Jong se velice intenzivně ujal této zprávy. Považuji to za velice dobré a myslím si, že bychom měli eh, velice ambiciozně dále pokračovat také v tom, co právě řekla moje předřečnice a měli bychom zohlednit to, jak vyrůstalo národní trestní právo po celá staletí a každé národní trestní právo má určité zvláštnosti. My bychom se měli pokusit zachovávat tyto mm, zájmy, ale přesto pokročit o kroku předu. Generálně jsem toho názoru, že je také rozhodující že systémy příro, eh, přirozeným způsobem absorbují myšlenky z ostatních systémů. Systémy neexistují v izolaci, takže dochází ke změnám. Naše zvykové právo i naše legislativa zohledňuje myšlenky z jiných systémů. Ale já se domnívám, že eh, toto nějak násilím protlačovat by bylo špatné. A eh, především by to vedlo k odporu Ehm, i pokud by reformy byly nutné a správné. Děkuji. Grazie, se la presenza ungherese vuole aggiungere. Děkuji. Panu Broncovi nyní maďarské předsednictví má nějakou připomínku? Mr. Chairman, just to repeat... Pane předsedo, Jenom bych rád zopakoval to, co jsem už řekl. Vítáme eh, tuto první diskusi. Myslíme, že je to velmi dobrá myšlenka, aby tyto principy byly stanoveny v určitém politickém dokumentu, tu radou, komisí a možná i eh, parlamentem, to znamená, aby to bylo interinstitucionální a my tedy se tak tím budeme řídit. Děkuji vám. C'è anche un intervento della Commissione. Chce se vyjádřit komise? Děkuji vám a velmi stručně mohu jenom se přidat k tomu, co už bylo řečeno. Komise se domnívá, domnívá, že to je velmi důležité téma, protože situace se po Lisabonu změnila, eh, takže teď eh, je čas, abychom zapojili parlament, abychom mysleli horizontálněji a zaměřili se na tom i pokud jde o přijímání legislativy do budoucna. My v komisi se domníváme, že, jasnost, že potřebujeme jasnost mm, v různých eh, generálních ředitelstvích se diskutují eh, různé eh, návrhy. My Eh, eh, jsme, máme jakési expertní skupiny a eh, mimo jiné skupinu pro trestní právo a politiku v této oblasti. Samozřejmě máme zájem o lepší koherenci a spolupráci s dalšími institucemi, abychom do budoucna měli lepší legislativu. Děkuji. Děkuji komisi a dávám slovo panu zpravodaji De Jongovi. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Domnívám se, že to, co vyjádřili kolegové i zástupci komise a rady, Eh, dokazují náš záměr. A je tedy velmi užitečné se sejít dříve, než začneme pracovat na textu tohoto návrhu. A v tomto smyslu budu kontaktovat radu i komisi. A teď k tomu vlastnímu předmětu. Domnívám se, že je zde rozdíl mezi tím, co pan Defosen říkal o procesním právu a tím, co jsem říkal zpočátku. Já domnívám se, že není žádný problém, protože to vyplývalo i z předcházejících mandátů. A pokud někdo bude mít něco proti tomu, aby tam byly ty principy, které navrhoval pan Devons, tak si myslím, že i tak eh, to bude dostatečně široké a jsem ochoten to udělat. Naším záměrem je dosáhnout co nejširšího koncensu. Děkuji vám. Děkuji vám. A tímto eh, závěrem, tak na závěr, já, paní Ludford, když jsem se dívala na stránku BBC webovou, tak když jsme diskutovali o výkonnost Europolu jako hlídacím e, e, e, jako nahlídacího psa ochranu osobních údajů, tak šlo o to, že bez toho bez Europolu by nikdy ne, ne, nedošlo eh, k tomu, k čemu došlo, že bylo odhaleno 670 podezřelých z, ze závažných zločinů. Takže si myslím, že je třeba eh, to, tu, tuto informaci říct i k tomu, jak eh, byl Europol kritizován dnes odpoledne. Děkuji vám. Poznamenáme si tuto připomínku baronky Lundfordové a tím eh, zakončuji tuto schůzi. Zítra budeme pokračovat v 9 hodin ráno. Eh, budeme začínat eh, setkáním s komisařkou Lindstromovou a nyní ještě za pár minut bude